No Vážení kolegové, dovolte mi už zahájila naši schůzi, protože času moc nemáme a za 10.6 dnes musíme navíc eh, určitě skončit. Vypadá tedy přijetí pořadu jednání. Mám návrh na změnu programu. Navrhuji, abychom neprobírali bod číslo 5, bod 6, a také schůzka koordinátorů se bude konat jenom písemně, což znamená, že já příště na naší schůzi oznámím výsledky nebo rozhodnutí, která koordinátoři přijali. Souhlasíte tedy eh, s tím, aby bod 5 a bod 6, což mělo být hlasování o RDF, aby byly eh, vypuštěny z programu z nasledujícího důvodu. Možná, že Konstance by to mohla vysvětlit, ale možná bude rychlejší, když to udělám já. Je tady pořád ještě otevřená otázka, je to makroekonomická podmíněnost v rámci těch jednání a nebudeme asi moci hlasovat o celém balíčku na tom druhém říjnovém plenárním zasedání. Takže pokud všechno půjde dobře, pokud nám podaří finalizovat výsledek jednání, tak by se o tom hlasovalo v listopadu. Což znamená, že teď o tom, nebo dnes o tom hlasovat nemůžeme. A potom bych vám chtěl říci, že uvidíme, v jaké formě budeme mít eh, tu celkovou zprávu, jestli se to potom schválí na mimořádném zasedání výboru, anebo v případě, že to nebude možné z nějakého důvodu, tak eh, bychom to udělali v souladu s kodexem, s koordinátory a s tím vyjednávacím týdnem pro regio, tak, abychom byli připraveni na to listopadové hlasování. A potom bych vás chtěla informovat, že už jsme měli trialog o makroekonomické podmíněnosti. Ty podmínky jsou teď velmi jasné pro ten potenciální kompromis. Dnes večer se ze Sradou máme opět setkat, dnešní večer bude mít relok a uvidíme, jak se na to bude dívat eh, rada. Tam jde o plnou kodecizi v těchto otázkách. To jsou tady obecně ty důvody, proč dnes hlasovat nemůžeme. A KDF před několika týdny to vypadalo, že by se mohlo změnit to ustanovení týkající se iniciativ na regionální úrovni, takže jsme se rozhodli to tam zařadit. Ale nakonec to není tak nutné, takže to na programu mít nemusíme. A třetí věc, kterou jsem vám chtěl říct, je, že dnes nebude schůzka koordinátorů. Tolik tedy nová verze dnešního programu. Pokud tomu nikdo nemá žádné námitky nebo otázky, tak navrhuji, abychom to přijali. Nevidím, že by někdo něco namítal. Naše zasedání je vysíláno jak na internetu. A jak jsem říkal, rádi bychom skončili eh, před šestou, protože v šest začíná naše eh, schůzka trilogu o makroekonomické podmíněnosti. A teď mi dovolte, abych přešla k bodu číslo dva, což jsou sdělení předsedkyně. Já žádná sdělení nemám, takže můžeme hned přejít eh, k bodu číslo 3, což je zpráva Jana Albrechta. Je to projednání je návrhy o zprávy o finančním přítavu z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy. Je to změna toho současného nařízení. A Jane, máš slovo. <coughs> my, my report, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom zaznamenal, že to je něco, co vypadá velice jasně a snadno. Takže já bych tomu ale přidal pár poznámek, které se týkají využití přítomnosti evropského komisaře a příležitosti klást otázky. Jenom abych vysvětlil, jaký je charakter tohoto nařízení. Je to pozměňovací návrh pro takzvanou General Regulation, obecné nařízení, pro rok 2013, takže to je změna nařízení. Všeobecného nařízení, obecného nařízení, říká se tomu eh, nařízení rady 1083. Eh, ta změna se týká limitů pro ty fondy. Je to přímo spojeno s DAP 7, kterým se zavádí ty nové finanční prvky. Co je důležité této záležitosti, je eh, ten vztah mezi různými druhy financování. Není to příliš jednoduché, možná komise to vysvětlí lépe, ale v skutečnosti eh, původ eh, této části DAP 7 pochází zase z dohody o MFF, tedy mezi víceletém finančním rámci rady. Takže došlo eh, k dohodě o nové úrovni britského eh, rabatu. A z toho vyplynuly nové výpočty. Pro členské státy to bylo, vypadalo zcela jasně, že tady není rovnoprávnost mezi členskými státy, pokud jde o část plateb eh, toho britského rabatu. Eh, takže jsou dva členské státy, a eh, je tady nerovnováha a mm, vlastně nespravedlnost, pokud jde o B. Takže si dokážu představit, že bude těžké najít řešení a e, to řešení, a to je pro nás zajímavé, e, to řešení se týká ESF. To řešení je, tedy se týká toho, jak odstranit e, tyto nespravedlivé platby za tu britskou úlevu pro Británii s využitím ESF. Takže to je změna toho obecného nařízení. Je to 150 milionů, z toho 100 milionů je, připadne Francii, 20 Španělsku a 30 Itálii. Když se podíváte na tu změnu v tom nařízení, ty cifry jsou jiné, protože protože jsou, ta hodnota peněz se změnila od toho původního nařízení. Takže nařízení se uvádí a v mé zprávě, ta zpráva je velice krátká, protože tady jde prostě přijetí pozice na prvním čtení a předání komisi. Tečka. Takže my bereme v úvahu informaci, že je to nezbytné pro mm, tedy vyrovnání těch nerovnovách a, a ten rabat pro Británii je spojen s P. Takže tady jsou různé politiky, komise využívá vlastně ESF pro snížení té disparity, ale přitom se to toho té britského rabatu nestýká. Takže to vzbuzuje nespokojenost členských států. Je ovšem velice jasné, že teď je okamžik, kdy my v souvislosti s politikou soudržnosti eh, jsme rozhodnuti, tedy tuto nerovnováhu nějakým způsobem napravit a z naší strany, tedy ze strany parlamentu, eh, si přejeme, aby to bylo považováno za gesto, za jasný signál komisí. A my nebudeme nějak blokovat ten prvek, eh, který se týká ESF, eh, Evropského sociálního fondu. Takže z čeho to pochází? Je to DAP 7, je to 150 milionů a to je v, té obec, v obecném nařízení 2013. Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady. Je to pozměvat návrh k tomuto nařízení a já bych eh, vás požádal o souhlas, abych požádal komisi o vysvětlení. Já nechci být zpravodajem, který eh, bude prostě se vším souhlasit, ale při čtení dokumentu komise my chceme, abychom měli vysvětlení, ve kterých eh, letech eh, půjde o ty platby z ESF. A tam bylo dohodnuto, že to bude v roce 2 a 3. Ale původně to bylo jenom v roce 2. Měli jsme mít plus 3 eh, od Rumunska a platilo to pro rok 2012, ale v dokumentu je to od roku 2003 až 2013. Možná, že je to jenom eh, jakýsi technický výraz skutečnosti, protože vždycky platby se provádějí později, ale jakmile něco zavede do, eh, zapíšeme do právního textu, tak to N plus 3 jako platba vytváří nedorozumění Měníme tedy pravidla, o co tady jde. Nemáme N plus 3. Možná by to komise mohla vysvětlit, co vlastně v tom dokumentu je, protože to není oficiální dokument. Je to dokument, který má být schvalován parlamentem a je pro nás důležité, abychom ho tedy, abychom mu porozuměli. To je vše, co jsem chtěl říci. Eh, as far as the shadow rapporteurs, I have... U stínových zpravodaj mám informace od zelených a teď socialistů, takže Konstance za socialisty a potom Elizabeth. Já um, uh, jsem vám chtěla říci, že naše stínová zpravodajka nemohla přijít, nebo nemohl přijít, pardon, protože Patrice Tyrojan ještě je pořád ve vlaku, ale chtěl po mně, abych vám jenom řekla pár věcí k tomu. Naše skupina eh, plně podporuje ten, tuto zprávu, je to konec konců velmi krátká zpráva, to je evidentní a nechceme to nějak měnit. Možná, že i na tom dnešním trialogu se tato myšlenka mohla nějak eh, aplikovat, tedy že i v rámci kodecize zapracovat velmi rychle a efektivně a že nemá cenu ohrožovat budoucnost kohezní politiky. Takže je to možná dobrá příležitost, jak ukázat, že jsme schopni pracovat inteligentně a efektivně. Takže my podporujeme vaši zprávu a děkuji vám. Doufám, že nikdo eh, nepodkope tento optimismus. Výbor pro zaměstnanost, ale požádal aplikaci článku 50 jednacího řádu u tří úvodních ustanovení a doufám, že k tomu nebudou eh, předkládat žádné pozměňovací návrhy, to nezdrží. Dobře, tak já stahuji to, co jsem říkala a říkám, že to všechno platí jenom pro členy našeho výboru. Teď eh, je řadě Elizabeth. Já, eine ganz kurze... já budu stručná. Ještě není úplně jasné, jakým způsobem budeme postupovat pokud jde o lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů, protože eh, o nás, eh, v našem případě se jedná o více než jednu věc, o které hovořil Jan Olbricht. Některé ty eh, země, které byly vybrány, nebo jsou země, které nejsou ve srovnatelné situaci, například Portugalsko, a to by tam eh, mělo být začleněno. Eh, proto zatím v naší frakci diskuze probíhají a uvidíme, zdali, aby tam nešlo o nějakou eh, své volnost, proč se některé země vybraly a není úplně jasné, proč. Takže proto bych chtěla, aby ty dotazy na komisi byly ještě preciznější mám určité pochyby ohledně toho, jak se k tomu došlo a zdali je to opravdu správný přístup. Jak říkám, ještě se na to musíme připravit, uvidíme, jak budeme postupovat a e, zdali předložíme pozměvací návrhy. A samozřejmě existuje e, šance, že e, komise nás přesvědčí, protože na druhé straně u nás ve frakci existuje k tomu velký odpor, co se týče výběru těch zemí my si myslíme, že to není úplně objektivně zdůvodněno ten výběr. Takže komise má eh, příležitost nás eh, přesvědčit a když ne, tak předložíme pozměňovací návrhy. ECR Oldřich Vlasák. Oldřich Vlasák za ECR. Kyně, dovolte mi, abych i já eh, vyjádřil velmi zdrženlivý postoj už ve vazbě na stanovisko nebo na zprávu, kterou jsem tady přednášel kde jsem pledoval pro nástroj, který byl vyzkoušený, který by státům velmi výrazně pomohl a neměl žádné další nároky na rozpočet. Jednalo se o tu první úpravu eh, nařízení 1083 z roku 2006. A nyní máme před sebou eh, nový nástroj, který bohužel kromě jiného bude žádat od členských států další příspěvky a já tady mohu říci, že podle eh, mé informace to znamená, že například Německo přispěje 30 miliony, Francie 24 miliony, Polsko 4,5 miliony euro na to, abychom mohli toto nařízení provést. Další státy jsou tady na této tabulce. Proto bych také rád znal daleko více argumentů pro to, abychom se k tomu mohli plně vyjádřit. Děkuji. Thank you. Eh, Joachim Děkuji, Joachim Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám určité problémy s pochopením, pokud je o ten postup, protože tady se eh, jedná o to, že se zdá, že se e, rozhodlo v rámci systému rozpočtu. Je tady určitý systém, vybrali se určité země, které najednou dostanou finanční prostředky. Jedná se o boj proti nezaměstnanosti mladých. To zní samozřejmě hezky, ale my víme, že potřebujeme více než pouze peníze pro ten boj proti nezaměstnanosti mladých. Potřebujeme k tomu také odpovídající struktury tady se jedná o to, že se eh, operuje s těmi finančními prostředky, ať už se jedná o pomoc uprchlíkům v Itálii či kdekoliv jinde, ale my prostě ty finanční prostředky nemáme co já tady slyším, tak tady jsou prostě od eh, závazky ze strany zemí a jedná se o závazky plateb ze strany EU také. Jedná se také o platební eh, schopnost a tato je stále náročnější, takže až přijde na eh, až dojde k N plus 2, tak eh, Samozřejmě potom dojde k platbám, které se zakládají na rok 2013, potom se to převede do dalšího období a my víme, že, že tady jsou ty závazky k platbám a že tady prostě bude určitá mezera. Takže buď eh, na jiném místě, nebo tady se jedná o 150 milionů, které je eh, potřeba uspořit, že je potřeba těchto eh, úspor dosáhnout a já vůbec nevím, jak bude vlastně celý ten postup vypadat a zdá se to tedy opravdu velmi komplikované. Jan Jan, chceš něco říct, než dám slovo komisi? Ještě než dáme slovo komisi, tak chci vyjasnit jednu věc. Toto je DAB, toto je doplňující rozpočet, jsou to nové prostředky. Oldřich Lasák má naprostou pravdu. Mají přijít od členských států, jsou tam konkrétně uvedeny částky, které budou muset zaplatit. To je ta jedna část takového opravného rozpočtu a má se tím posílit ESF v těchto třech zemích. E, nejde tedy žádné nové struktury, jde to čistě do ESF, ty to potom použijí na účely pro tyto zemi, takže my tady v podstatě měníme pouze limity nebo stropy pro členské státy. Tři z nich tedy v tom e, obecném nařízení a ta otázka, proč jsou to zrovna tyto tři státy, je na snadě. Eh, určitě nám to také řekne komise ve svém vysvětlení, toto je výsledek analýzy, eh, ke které dospěla rada. Ta nevyváženost mezi členskými státy ohledně britského, rozpadu, eh, britského rabatu je existuje, je reálná a se s tím něco dělat. Proto jsou to ty tři. Tady je ta nevyváženost největší, Tam to bylo jako jakási záchranná síť a otázka, jestli by to neměly mít i ostatní státy, ale je to čistě výsledek rozhodnutí rady a to vlastně provede se prostřednictvím ESF, e Evropského sociálního fondu. Otázka, jestli to lze aplikovat i na ostatní české státy. Takže komisám to určitě také potvrdí, že to jsou nové peníze, které budou v tom opravném rozpočtu. A také máme informace o tom, že eh, Koreper to schválil, ten opravní rozpočet, což se asi také projeví na našem trialogu. Takže i mě velmi zajímá, jaké vysvětlení bude mít komise k těmto věcem. Žádné další připomínky nikdo nemá, takže dávám tímto komisi slovo, aby mohla rozptýlit všechny pochybnosti. Jak vidíte, osud tohoto nařízení je ve vašich rukou, protože nás teď musíte přesvědčit že to mají být zrovna tyto tři státy zrovna prostřednictvím tohoto postupu. A pokud vím, tak parlament by nejpozději to měl eh, schvalovat eh, v prosinci. Děkuji, paní předsedkyně, i za ten další tlak, který na mě vyvíjíte v podobě vašich připomínek. Možná bych začal trochu smířlivěji. Eh, chtěl bych poděkovat výboru, že pracuje tak rychle, pokud o tuto záležitost, jak řekla paní předsedkyně, protože to financování, eh, jede o financování právě do roku 13, je zapotřebí to schválit ještě v letošním roce, protože to jinak není možné uplatnit. Také, jak řekl pan Olbricht právě, Koreper už s tím souhlasil, nebo to již odsouhlasil na svém prvním zkoumání tohoto návrhu. Já se pokusím eh, doplnit některá vysvětlení, ale myslím, že prezentace pana Albrichta, alespoň pro mě, byla naprosto jasná. Ten návrh skutečně pochází z diskusy mezi členskými státy eh, v Evropské radě na letním zasedání. Týkala se, týkala se ta diskuse eh, toho mm, nerovnoměrného zatížení některých členských států a samozřejmě i otázky britské slevy. Evropská rada na svém zasedání se dohodla, že je zapotřebí najít nějaké řešení v rámci rozpočtu, rozpočtové řešení pro určité země, které mají eh, prostě problémy vyplývající z celkové dohody o víceletém finančním rámci. Je to také eh, odpověď eh, současné odpovědi těm členským státům, zvláště těm, které právě vznesly tu otázku tím, že mají ten problém s celkovou dohodou, eh, která vyplynula z toho červnového zasedání. Pokud jde o komisi, ten eh, návrh to řeší tím, že zvýší fondy a bude se, bude se snažit řešit otázku nezaměstnanosti mládeže. Samozřejmě v té době se jevily ještě další možnosti, ale prioritou pro celou Evropskou unii v je právě tato záležitost v celé oblasti. A je, chceme, aby to probíhalo paralelně s tou iniciativou eh, k řešení eh, nezaměstnanosti mládeže. A dodatečné financování právě by mělo být věnováno na řešení této otázky. A zvláště eh, spolu s těmi členskými státy, které tuto otázku znesly, je také Eh, souvisí s tím také záležitost zkoumání, které ty státy jsou nejvíce zasaženy, řekněme, tou nerovnoměrnou nerovnoměrným zatížením vzhledem ke slevě Británie. My jsme neskoumali celou tu situaci eh, toho rozpočtu od roku 2014 až 2020. Tady skutečně šlo pořád o to období eh, od roku 2007 až 2013 to navrhované financování nebo ty zdroje, jak jsem řekl, jsou spojeny s tím dopadem na konkrétní členské státy toho, té slevy, tedy a tak je to spojeno tedy se, se zdroji, které tyto členské státy budou moci čerpat na řešení problému nezaměstnanosti mládeže. Takže výsledkem bylo, že nejvíce zasaženy byly tři konkrétní země, a dále to vedlo tedy k vyčlenění těch 150 milionů, které byly vyčleněny tyto tři členské země a to je ten návrh, který máte před sebou. Ještě bych se věnoval jedné připomínce konkrétní, eh, která se týká řešení tedy eh, nezaměstnanost mládeže. Tady jde o doplňkové financování v rámci ESF u a v rámci již existujících programů. To jsou tedy struktury, které už, které už máme, které již fungují. A um, pokud tedy návrh bude schválen, komise si sedne zase s členskými státy a bude probírat, eh, které členské státy by měly eh, eh, dostat skutečně to financování a které, jsou, které priority budou z toho financovány. Ta konkrétní otázka, která se týká otázky N plus 3, to je možná nepříliš jasná část toho dokumentu, omlouvám se. Ta otázka, o které hovoříme, když tedy čteme ten návrh, tedy se jedná o výdaje z eh, rozpočtu Evropské unie. Takže když komise platí na programy, eh, to jsou, eh, to jsou platby v důsledku výdajů již v terénu. Takže ty musí být stále ještě vynaloženy na projekty do konce roku 2015. Ale členské státy budou mít ještě 15 měsíců navíc na předložení veškeré dokumentace závěrečné nebo uzavírací dokumentace a teprve potom, pokud bude dokumentace uspokojená, dostanou ty zbývající prostředky takže dokonce eh, i v roce 2017, potenciálně 18, promiňte, 17 nebo 18 se budou pot, eh, vyplácet eh, prostředky na programy, které byly uzavřeny do roku 2013. Takže je to N plus 3 ve smyslu výdajů z rozpočtu Evropské unie na tyto programy. Doufám, že je to jasné. Doufám, že i celkové moje vysvětlení je jasné, ale můžu se o to pokusit ještě jedno, pokud to bude nutné. Jan. Děkuji, Jan. Já se snažím být politicky korektní a musím říct, že vaše vysvětlení o, tom, o té otázce N plus 3, jak bych to řekl obecně, je velmi otevřené. Ale já navrhuji, abychom takto nepostupovali, protože když to uděláme, ty skutečné platby se uskuteční v příštím roce. To je jako kdyby to bylo N plus 3, 4, N plus 5. Takže my všichni víme, že jediná možnost 7, 13 je N plus 2. To je to rozhodnutí, o kterém jednáme. Tam není žádné N plus 3. Jde o skutečné platby, které e, budou vypláceny tedy v určitém časovém období, ale nezařazujte sem N plus 3 protože my pak jsme v situaci, kdy tomu systému nerozumíme. Jakmile začneme takto postupovat, všichni se v tom ztratí, v tom evropském rozpočtu. Už teď je to zmatené, ale ty zmatky budou ještě větší. A já mám, já mám za to, že tady, bylo, že tady byl návrh, že N plus 3, ta tedy formulka, nemá být používaná na něco jiného. Když to znamená například N plus 2. Elizabet, nějaké další připomínky? To je velmi náročná věc, celé ta jeho geneze. Ale pokud vím, tak tady je nedostatek peněz. Je tady nedostatek peněz, které by přišly od čínských států v tom posledním finančním roce 2013. A ten propad se odkládá na rok 2014 což znamená, že ty peníze prostě v tomto roce nejsou dostupné, protože členské státy nenavýšily svůj příspěvek do evropského rozpočtu. Mělo to mít, eh, být asi 16 eh, miliard? A nebo se to vyřeší tím, že se ty platby odloží do roku 2015? Je to poprvé, kde se o tom hovoří oficiálně že to souvisí, no, že tady je ta souvislost s britským rabatem, a, že to ani není tak ta nezaměstnanost mladých. Pokud tím důvodem má být nezaměstnanost mladých, tak křivíta. Ale potom tam bude potřeba zahrnout také Portugalsko, protože když se podíváte na čísla, jsou úplně stejné hospodářské situaci měli by dostat stejné peníze na podobná opatření. A proto se to tak těžko vysvětluje na veřejnosti, protože když se podíváte na údaje o nezaměstnanosti mladých, a které státy to potřebují nejvíc, tak eh, je to potřeba i pro další. A to je potřeba mít na paměti. Takže otázka, proč jsem jí to portugalskou komise nezodpověděla. Já nejenom pokud chci říct něco nového, co, o čem ještě nebyla řeč. Jestli mohu, tak bych chtěl říci, že ty české státy se musí dohodnout, že to bude platit pouze pro tři státy. Takže 25 se dohodlo na tom, že třem poskytnou peníze. A když se začne aplikovat kritérium nezaměstnanosti mladých, tak to potom bude úplně jiná věc. Tady jde o to, jak zvrátit tu nevyváženost. A na tom se musí všechny členské státy shodnout. Ano, musíme to pohledat, pohlížet s, eh, s tím, že není možné pomoci všem, kdo má problémy se zaměstním mladých a že rada prostě zavedla tyto podmínky, že můžete od peníze požádat, pokud máte vysokou eh, nezaměstnanost mladých. Pokud už k tomu nikdo nic dalšího nechce říct, tak bych vás chtěl informovat, že máme velmi krátkou lhutu pro pozměňovací návrhy, je to do zítřka do 6. tedy, pardon, pro se paní předsedkyně, je to 17. Eh, tedy ve čtvrtek do 18 hodin a to protože se o tom musí v listopadu hlasovat na výboru a v prosinci na plenárním zasedání. A tím tedy uzavírám tento bod a přecházím k bodu číslo 4. Je to zpráva Hermana Winklera o inteligentní specializaci. Hermane, máš slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já během letní pauzy jsem přemýšlel nad strategií inteligentní specializace a ve svém pracovním eh, dokumentu jsem přišel s některými dotazy, které se týkají výzkumu. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem, kteří se zúčastnili této práce, také bych chtěl poděkovat komisi a také všem těm, kteří mi vysvětlili, jak to vypadá v jednotlivých regionech. Určitě souhlasíme všichni v tom, že nemáme žádné jiné alternativy k úsilí, které vykládají veškeré regiony, že prostě musíme posílit inovační eh, schopnost těchto regionů. A já si myslím, že právě ta strategie inteligentní specializace je cestou pro naše regiony, tak aby regiony dosáhly cílů v budoucnosti, pokud jde o posílení inovace v Evropské unii, tak abychom byli konkurenceschopnější v Evropské eh, unii. Eh, moje eh, vývody jsou v tomto dokumentu. Eh, vidíte, že ale existují určité překážky v jednotlivých regionů, pokud je o provádění této strategie a proto z tohoto důvodu jsem pojal tento dokument velmi široce a zacházím dále než to, co je v tomto názvu dokumentu. Já jsem se pokusil, aby ten eh, návrh zprávy se také zakládal na vaší praxi, eh, kolegové a kolegyně. Jedná se o zkušenosti jednotlivých regionů a jak to tam vypadá. Tato tento dokument tedy eh, si dá, si měl za cíl, aby tam byly zapojeny, zapojeni jednotliví aktéři a my, jakožto eh, zákonodárci, abychom také mohli pomoci této strategii. A nyní bych chtěl představit ty nejdůležitější body, abyste si udělali obrázek o tom, eh, v čem spočívají také moje pozměňovací návrhy a co jsem mm, úplně eh, třeba neudělal podle vašich představ. Potom, co se jedná o to rozdělení, tak tam vidíte ta jednotlivá těžiště, jsou to ty správné priority, eh, propojení aktérů v rámci regionu, eh, potom dosážení efektu součinnosti, potom se tam jedná o jednotlivé programy a větší propojení regionu, externí dimenze zde si myslím, že mezi body 18 a 19 je určitá mezera. Tady se jedná o externí dimenzi, která tady není úplně v textu obsažena. Co se týče provádění této strategie, to nejsou žádné maličkosti pro regiony, co se očekává od regionů. To se týká regionální politiky, ale také výzkumu, inovace, ale má to také průmyslovou dimenzi. A samozřejmě se jedná o proces komplikovaný z dlouhodobého horizontu a e, Samozřejmě mm, se jedná o důležité rozhodování. Jedná se tedy o tu externí dimenzi a zde je potřeba mít velkou trpělivost. A k tomu bych chtěl ještě přidat několik vět. Všechny regiony by se měly snažit v tom smyslu, nezávisle na tom, kolik e, finančních prostředků očekávají nebo jak e, rozvinuty jsou, tak by se měli eh, zaměřit na, eh, na šance, které se jim nabízejí. Co se týče těch správných priorit, tak to pro ty regiony není úplně jednoduché. Eh, některé regiony mají prostě příliš priorit a je potřeba tam zohlednit, jaká těžiště, jaké charakteristiky mají, jedná se o kritickou masu. Je to prostě Jedná se o to, aby tam nebyla také třeba přílišná eh, specializace. Eh, jedná se také o malé a eh, střední podniky, aby do toho byly zapojeny. Ten návrh zprávy se k tomu také vyjadřuje. Jedná se tedy o to, že pro mnoho regionů by bylo určitě důležité, aby mm, našli služby a výrobky, k čemuž mají úspěšnou technologii a dovednosti tak aby byli úspěšní. Jedná se o regionální potenciál vědomostí a jedná se také o získání nových trhů. E, také se zmiňuji o tom, že se jedná o různé druhy inovací a že se nejedná, nejedná jenom o high-tech, ale jedná se například o otázky demografie či zdravotnictví co je také důležité pro posílení hospodářské situace regionu, je dosáhnout eh, řetězců, které by se zakládaly na eh, výzkum, který by se zaměřil na praxi, potom o převod eh, technologií, o správné výrobky a potom až k uplatnění v rámci podniku. Podle mého eh, názoru se jedná o úspěšnou strategii, která by spočívala ve spolupráci v rámci eh, výzkumu, zprávy a školství, protože je potřeba dosáhnout celé nové eh, kvality. Všechny ty, všichni ty regionální aktéři musí pracovat společně. A zde se hrávají podniky velmi důležitou roli. Jedná se tedy o to, že zde je pro ně rozhodující jinak to nejde fungovat. Proto tady mám ten eh, termín, eh, tedy, který se týká eh, podniků. Jedná se těch malých podniků, těch malých středních podniků, na které zde nesmíme zapomenout. A k tomu tedy patří tyto malé a střední podniky. Potřebujeme novou mentalitu, která se na toto zaměří. A v případě, že by tento proces se neubíral správným směrem, tak ten region by to měl eh, koordinovat a je potřeba, aby zde existoval dobrý systém pro monitoring a pro revizi. Proto potřebujeme správné ukazatele a údaje, eh, které by se také mohly porovnat mezi regiony. Eh, takováto společná vize regionů je potřeba být eh, zrealizována eh, přímo tedy v regionech, je potřeba, abychom měli to správné propojení, mít knowledge, knowledge and innovation communities, tak aby jsme měli také klastry, eh, různé ty inkubátory a další inovační centra. Další důležitý prvek, který je důležitý a který zatím není zdůrazněn v rámci regionu, to je ta externí eh, dimenze, eh, protože regiony by eh, neměly posílit svoje vědecké kapacity. Bohužel bez mikrofonu. Takže Jedná se také o to, aby ty řetězce byly doplněny. Dalším důležitým předpokladem pro prosazení této myšlenky je, aby existovala úzká spolupráce mezi regionálními aktéry, protože když doma nejsem schopen se dobře zařídit a zorganizovat se, no tak potom nemůžu eh, hledat nějakou spolupráci v rámci Evropy. Existují regiony, které dobře spolu eh, spolupracují, to je například ten eh, Silicon Europe, a existuje tedy o spolupráci mezi Eh, region je to teda Regions for Knowledge a tady funguje ta spolupráce dobře. A já jsem chtěla ještě říci, že to není ten, ta běžná věc, že některé regiony eh, nemají takový zájem spolupracovat s jinými regiony, protože se bojí, že si přivedou nějakou eh, konkurenci domů a potom nemají například ty správní kompetence. A nezávisle od ETC, tak eh, tady se žádá tedy větší spolupráce mezi regiony. Jedná se o 15 finančních eh, prostředků programu. Toto samozřejmě, na tomto se může pracovat a jedná se také o to, jak to bude vypadat, jak se s tím vypořádají v rámci eh, účetního období tyto regiony. Jedná se také o posílení poradenství ze strany Evropské komise a platformy ze Sevily, větší součinnost e, potom, aby aktéři e, lépe pracovali v oblasti Horizon Horizont 2020. Já se těším na vaše pozměvací návrhy a podněty a jsem přesvědčen, že vypracujeme dobrý dokument. Děkuji. Děkuji vám za socialisty. Jens tady není. Řeknete něco? Nikos? Jste, s stínový zpravodaj? Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα νομίζω για... Děkuji, je to velmi důležité téma pro všechny regiony, zejména tam, kde krize se projevila nejhůř. Inovace, věda a výzkum, to všechno jsou nástroje, které by nám měly umožnit překonat krizi a podpořit podnikovou sféru. Já se chci vrátit několika bodům, které tady zazněly na úvod a které stěžují život eh, přesně těm regionům, které by potřebovaly speciálně eh, nastavenou pomoc eh, pro inovace ve vědu, výzkum a tak dále. Úspěch většinou vyplývá z dobré spolupráce mezi různými aktéry. A tak je možné klást důraz na vybrané inovace, obce, univerzity, různá občanská združení, tě všechny se mohou zúčastnit. A regiony, které mají nejvíce potřebu e, něco takového zavést, na tom jsou nejhůře a těžko se jim to provádí. A proto je potřeba mít eh, nástroj, který inovace zprostředkuje a umožní. Víme, že často se ty problémy, které ta krize způsobila, řeší bez toho, aby se aplikovala inovativní a vědecky podložená řešení. A proto je potřeba, aby fungovala dobrá spolupráce se zdola nahoru, tak aby každý region si mohl identifikovat své priority v oblasti vědy a výzkumu a aby současně regiony nastavily úspěšnou spolupráci na eh, evropské úrovni, aby například našli dobré partnery u ostatních regionů, které třeba mají více zkušeností a více úspěchů se aplikací inovací. To je naprosto zásadní věc. Pokud eh, já jsem také krajským zastupitelem a nám v kraji je poměrně jasné, co všechno bychom měli udělat. Víme, že je to potřeba určité specializace a to by mělo vyplývat z pořádného výzkumu. Určitý orgán může mít nějaké nápady na to, jak inovace eh, provádět. A to je přirozené. Ne, měly by to být myšlenky nebo řešení, které přijdou od někud eh, zvenčí a které nebudou odpovídat místním podmínkám. Pokud eh, některé regiony nepochopí tuto dimenzi, tak se dostanou do ještě větších problémů a ty, ta krize, která je už tak eh, velmi hluboká, se ještě prohlobí. Jsou tady regiony, které by chtěly čerpat eh, prostředky v příštím finančním období, ale nemají eh, vůbec žádné administrativní kapacity, aby takové projekty dokázaly zvládat. Takže je potřeba rozhodně znásobit množství informací a rad, jak se s tím vypořádat. My bychom možná měli parlamentu zorganizovat den otevřených dveří nebo nějakou informační kampaň, abychom pomohli těm regionům, které mají málo zkušeností a které nemají ty technické kompetence pro to, aby mohli se pustit do specializovaných inovací. Měli by se v té problematice eh, mnohem lépe vyznat, aby věděli, do čeho jdou a čeho se vyvarovat. A dále je potřeba také mobilizovat sociální partnery a neříkám, že všichni eh, eh, s tím musí souhlasit, ale i ti by mohli jednotlivým regionům pomoci. protože eh, kolikrát regiony nemají zkušenosti s prací v různých sítě. Samozřejmě to nejsou jenom regiony, jsou to i malé obce, univerzity, malé a střední velké podniky. A proto bychom měli vždycky jako určité vzory hledat regiony, které už eh, úspěšně inovovaly. A potom je potřeba regionům nabídnout technickou pomoc. Já vím, že eh, komise financuje specialisty, odborníky, kteří potom pomáhají regionům, ale já se nejsem jist, že o tom regiony vůbec vědí, že něco takového existuje. A potom jsou tady ještě další podle mě důležité věci. Je potřeba mnohem více zapojit mladé do těchto regionálních eh, aktivit. A to proto, že kolikrát jsou stranou, stojí úplně stranou, nedokáží sledovat eh, ten vývoj. A je potřeba vyvinout zvláštní úsilí, aby se zapojili do rozhodování a do ovlivňování těchto projektu, je potřeba s nimi neustále komunikovat, když eh, se začne hovořit o takových specializovaných inovacích, eh, ať už jde o emise uhlíku, o využívání nějakých vlastních zdrojů, eh, reformu dopravního systému, všechny ty záležitosti, které souvisejí s dopravou. Cornelia? Will mich deutlich kürzer fassen. Já budu stručná. Zaprvé bych chtěla říci, že se jedná o dobrou zprávu, i když je eh, samozřejmě komplikované zde obsáhnout eh, inteligentní specializaci. Já si myslím, že ten název je takový příliš eh, komplikovaný, tedy na můj vkus. Ale jinak já si myslím, že ta zpráva je dobrá, jenom prostě ten název úplně není ideální. Co se týče spolupráce mezi eh, regiony, eh, já si myslím, že musíme mít eh, nějakou platformu potom, jak by mohla vypadat spolupráce mezi institucemi, protože to není úplně jasné a někdy se jedná o takový, takovou věc, kdy to vypadá, že to je dobrovolné, ale já si myslím, že existuje mnoho regionů, které potřebují takovou tu eh, výměnu. Také by zde se měla zmínit úloha eh, výboru eh, regionů. Potom, co se týče té inovace, toho termínu, nejedná se pouze o technické věci, jedná se o sociální a o ekologickou inovaci, to bychom měli ještě upřesnit. Nejedná se tedy pouze o technologické procesy. Potom, co se týče těch, ta mentalita moderních úřadů, tak jak se píše, tak já si myslím, že otázka byrokracie je velmi eh, značná a eh, já poněkud eh, o tomto termínu pochybuji. A jinak si myslím, že je to dobrá zpráva, ale některé věci bychom měli zúvodnit a jinak jsem s tím souhlasím. Děkuji, nikdo další se slovo nehlásí, takže předtím, než dám slovo zpravodaj, tak se ještě obracím na komisi. Mohli byste nám také říct, jaké jsou příští plány komise týkající se té severské platformy, jak to bude fungovat v příštím finančním období a také jak se díváte na zapojení dalších regionů do této platformy. Thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom rychlá reakce. My si myslíme, že to je velmi dobrá zpráva a také velmi užitečná užitečná, protože je velmi aktuální a jde přímo k věci. A dovolte mi, abych si dovolil tři hlavní eh, připomínky k této zprávě. Jde o nové metody řízení a prioritní kontext, o kterém hovořili někteří eh, z členů tohoto výboru. Myslím, že by to nemělo být eh, formálně požadováno, nemělo by to být nějaké zbyte, nějaký zbytečný byrokratický požadavek. Měl by to být eh, experimentální dlouhý proces, který bude zahrnovat jak, zahrnovat jak podniky, tak i univerzity. A teď eh, například v Polsku jsme svědky toho, že regiony poprvé konzultovaly tyto aktivity s pětisty podnikateli. Na Kypru například Eh, proběhly konsultace se zainteresovanými stranami v Estremadoře eh, To bylo asi 300 zainteresovaných stran, většinou malé a eh, středně velké podniky, které se dávají dohromady, aby identifikovaly tyto prioritní oblasti. Nemůžeme to diktovat, a přestože to má takový název tak eh, nám jde hlavně o to, abychom vytvořili nové systémy participace, které povedou k skutečně novým eh, myšlenkám. Ale je to tím podmíněné. Pokud chcete prostředky z tohoto regionálního fondu, tak budete muset mít opravdu dobrou strategii. A myslím, že už vidíme konkrétní setky v praxi. Vzniklo 13 partnerských eh, dohod, které jsme zatím formálně dostali. A problém je například překonáváním toho, aby se spolu komunikovaly jednotlivé rezorty. A teď poprvé jsme svědky toho, že eh, se do toho skutečně pustili. Různá ministerstva průmyslu a obchodu komunikují s ministerstvy pro vědu a výzkum a tak dále. Neměly to být jenom vysoce technicky náročné technologie a extrémně nové myšlenky. Jde tady o široce pojaté inovace. Velmi často je to přijímání nových technologií, ale jde také o sociální inovace, například, aby se vyřešily různé společenské problémy, o kterých je řeč v té zprávě. A teď, abych odpověděl na otázku paní předsedkyně, dovolte, abych řekl, co plánujeme v příštím období. Dobře je, že už teď můžeme říci, že se 13 vlád zaregistrovalo do této platformy a více než 139 eh, regionálních eh, administrativ, takže jsme tím pokryli už téměř tři čtvrtiny území Evropské unie. Eh, Irsko a Rumunsko jsou posledními, které se připojily v posledním týdnu. A toto je platforma, která by měla pomoci implementovat tyto strategie a také vymýšlet. Vůbec to nějak nediktuje komise z vrchu, Většinou to funguje prostřednictvím eh, eh, evaluace stejně postavených eh, regionů, které se snaží vzájemně radit. My máme asi 90 expertů, které my jako komise financujeme, kteří se s tím snaží pomoci a snažíme se rozšířit tuto platformu na dobu tři, tři let. Máme na to, na to technickou pomoc prostředky na tři roky a už teď připravujeme ty velmi důležité pilotní projekty, o kterých hovořil pan Van Nisleroy, a také v Řecku, v jednom z nejchudších regionů Řecka, kde bychom chtěli pracovat na této inteligentní specializaci. A teď k tomu nadregionálnímu aspektu a k synergiím. Tady máme dvě novinky. Naši kolegové v Seville se snaží zmapovat eh, tu specializaci jednotlivých regionů a různé oblasti technologií, kde ty regiony by mohly spolu lépe spolupracovat. To zmapování samo sobě nestačí, přestože oni se snaží zaměřit zejména na ty klíčové zprostředkovací technologie. My jsme otevřeli prostor v novém nařízení díky vaší pomoci pro tyto záležitosti tak, aby regiony mohly utratit až 15 operačního programu v jiné zemi, aby tím tedy byla usnadněna ta eh, mezi-regionální spolupráce. A dále naši kolegové spolupracují na novém Interregu, tak abychom mohli podpořit spolupráci mezi klastry jako klíčové součásti té inteligentní specializace. A dále jsme také velmi vděční tomuto výboru, že jste přijali to, že 8. listopadu se tady bude konat velká konference, politická konference, které se zúčastníte i vy, paní předsedkyně, eh, předseda Evropské rady pan Van Rompuy, eh, příslušní komisaři. A už teď se nám eh, zaregistrovalo více než 400 lidí, kteří by se rádi zúčastnili. Téměř nám na to nestačí místa, ale my doufáme, že se podaří dosáhnout změny v myšlení o těchto věcech. doufáme, že se nám to podaří propojit také s strategií do roku 2020. Děkuji vám. Hermane, eh, nebudeš už chtít k tomu nic To je dobře a Teď vám jenom řeknu lhuty. Lhuty pro pozměňovací návrhy jsou 18. října, což je teď eh, tento týden v pátek do 12 hodin. Takže 18. října 12 hodin. Tím bych poděkovala zástupcům komise za to, že sem přišli. Končím tím tuto část našeho programu a teď rychle přejdeme k hlasování. Možná si pamatujete, že jsme přijali změnu našeho programu, takže nebudeme hlasovat o bodech 5 a 6 a můžeme rovnou začít bodem číslo 7. Patrice Tyrolien je autorem této zprávy. Nobody from secretary. Okay. So we vote. I would like to, to check the... Nobody's coming? Nobody's coming, and, but I have no, a list. Impossible. Okay, it's impossible. Uh, no, it's I, I would like to... Could we, could we, colleague, put the card... Ověříme ještě hlasovací eh, systém. Takže si prosím nachystejte karty. Ověřujeme tedy hlasovací systém. Je tady málo hlasujících. A je tady velmi napjaté kvorum, byla poprosila, se zůstali do konce hlasování, končím hlasování. We will be now voting, eh, as I said, eh, Patrice Tyrolien's report and I would like to give the... Teď budeme hlasovat o zprávě eh, Patrice Tyroliena a já mu tímto dávám slovo. you go out, yeah. Uh, Monsieur Tyrolien, vous voulez prendre la... No? Pane Tyrolien, chcete slovo? mimo mikrofon. Toto se týká eh, změny statusu Majotu, eh, to z roku 2012, ta změna se má právě v roku 2014. Od tohoto data potom toto souostroví eh, bude odlehlým regionem, nebude už tím tedy zámořským departmánem Francie a bude to tedy zapadat do definice, která je v Lisabonské smlouvě. Znamená to, že evropské právo se bude stahovat od 1. Eh, července 2014 i na eh, tento ostrov. Eh, půjde tedy ale o naplnění těch potřebných kompetencí a kapacit pro provádění evropských politik. My si uvědomujeme, jaké počesti mohou být spojené, proto komise navrhla parlamentu a radě aby se změnily, eh, aby se změnila legislativa, aby se vytvořily určité podmínky, tak aby vzniklo přechodové, přechodné období, aby Majot měl čas na to aplikovat komunitární právo. My teď tady máme před sebou dvě legislativní zprávy, které souvisejí s touto změnou. Týká se to hlavně rybolovu, eh, životního prostředí a kvality vody. Musí to proběhnout v rámci tří dimenzí Jde o zavedení rovnosti mezi regiony, protože všechny eh, evropské se některých nařízení a směrnic měly právo na přechodné období. Za druhé jde tady o zajištění právní jistoty a financování tohoto území Jednak eh, tím vznikne právo na to, aby se kdokoliv mohl obrátit na Evropský soudní dvůr v případě nějakých pochybností, ale jak víte, provádění těchto ustanovení je už eh, integrováno do podmínek podmíněn, do podmíněnosti, které, mm, kterém podléhá evropské financování. A je to financování, na které se Majot eh, dělá naději. Jinak Majot bude spadat do té skupiny odlehlých regionů, teď je vůči něm znevýhodněn, a zejména se to týká rybolovu, nebo se to týká zemědělství. To jsou všechno eh, věci, které specificky vyplývají z těch místních podmínek. Je potřeba je zohlednit a zajistit, aby eh, nedošlo k narušení fungování vnitřního trhu. A to všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych eh, se odvolal na článek 349 Lisabonské smlouvy. Já tady musím poukázat na to, že komise popírala možnost použití, využití tohoto článku jako legislativního základu pro naší práci. Eh, na základě toho lze činit výjimky z eh, obecně platného práva, ale to jsou všechno věci, které jsou uvedeny ve smlouvách a komise by měla být eh, obránkyní těchto smluv. Já se opírám o následující argument. Měli bychom eh, zavést realistický harmonogram aplikace komunitárního práva v oblasti životního prostředí, zemědělství a rybolovu aby tady nevznikly finanční nároky, které jsou naprosto přehnané. Jde o investice, které půjdou do vytváření souladu. Bude to představovat asi 600 milionů euro, které jsou potřeba na tyto investice. K tomu samozřejmě se připrojuje také místní podmínky. Eh, ty požadavky, které kladla komise na uvedení těchto záležitostí do souladu na Majotu, byly nerealistické. Ještě probíhají jednání o kvotách pro rybolov, jde o to, aby byl zachován malý rybolov a samozřejmě komise bude moci kontrolovat provádění těchto ustanovení. Byl bych rád, kdybychom mohli schválit eh, tento text, aby vstoupil v platnost od 1. 2014. Eh, Paní předsedkyně souhlasila s urychlením toho projednávání, protože bylo potřeba konzultovat to s dalšími dvěma výbory v tomto parlamentu. A já děkuji všem kolegům, kteří k tomu přispěli. A Vím, že to nebylo vždycky snadné vzhledem k tomu velmi napjatému časovému harmonogramu. Já bych jenom chtěla vysvětlit těm z vás, kteří na to možná zapomněli, že jsme neměli čas eh, v programu, protože výbory Envy a Peš Eh, také mohli vydávat stanoviska, takže jsme neměli eh, čas si vyslechnout pana Tyroliena tehdy, když jsme to projednávali, tak eh, stanoviska, takže jsem teď dala příležitost panu Tyrolienovi, aby to mohl vysvětlit. Celý ten proces pozměňovacích návrhů a konzultací stínových zpravodajů byl komplikovanější, vzhledem tomu, že nebyl dostatek času. Ale proto tedy jsme neměli tu zvláštní diskusi. Teď ještě tedy eh, pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Four, who's in favor? Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A M5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A M6. Kdo je pro? Proti? Abstence? Ne, zkontrolujeme to. Otvíráme hlasování. Končíme? Přijato. Takže eh, návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato 8, pro, proti, přijato 12, pro, proti, kdo eh, odmítnuto, Teď odůvodnění jedna, kdo je pro? Přijato. Devítka pro? Proti? Přijato. Odůvodnění jedna, desítka, kdo je pro? Ještě zkontrolujeme desítku, otvírám hlasování. Uzavírám, přijato. Návrh dvě, pro, proti, zdržel se, přijato, jedenáct, pro, proti, zdržel se, odmítnuto. Poslední elektronické hlasování. Hlasování končí. Přijato 25 k 1. Čtyři se zdrželi hlasování. Děkuji. Přejdeme na další stanovisko pana Tyroliena. Ráda bych eh, začala hlasování. To je bod 8 na programu jednání. Eh, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdržel se odmítnuto, 7 pro, proti, přijato, 18, odmítnuto, 8 pro, proti, zdržel se přijato, devítka pro, proti, zdržel se přijato, desítka pro, proti, zdržel se přijato, jedenáct pro, proti, přijato, devatenáct pro, proti, zdržel se odmítnuto, dvanáct pro, proti, zdržel se přijato, třináct pro, proti, zdrželi se přijato. Odvodnění eh, pozměňovací návrh jedna pro, proti, přijato 14 pro, proti, zdržel se při, eh, pozměňovací návrh 2 pro, přijato 15 pro, proti, přijato 3 pro, proti, zdrželi se pro, přijato 16 pro, proti, zdrželi se odmítnuto 4 pro, proti, zdrželi se přijato. A konečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 4 zdrž, se zdrželi. Přijato. Bod 9 našeho programu jednání, Estera Sferagut, stanovisko, bod 9 řadu jednání. Zahajujeme hlasování. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se odmítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zkontrolujeme 14. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Odmítnuto 12 ku 19 hlasům. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, odmítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se přijato 16, pro, proti, zkontrolujeme 16, otvírám hlasování. Ano, je. hlasování začalo, uzavírám hlasování, odmítnuto. Takže pozměňovací návrh 17, pro, proti, přijato 18, to je rozdělené hlasování. Část 1, pro, proti schváleno, část 2 pro, proti zdrželi se přijato, 19 pro. Zkontrolujeme 19. Zahájila jsem hlasování, končím hlasování 26 ku 5. Pozměňovací návrh číslo 20 pro. Lamberte. Nevím, kdo této skupině stanovuje naše standardy. Takže 20, kdo je pro, znovu, proti, zdrželi se, přijato. 21, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, čtyři, také ústní pozměňovací návrh, nikdo proti, nikoli, kdo je pro, přijato, 22, dílčí hlasování, část jedna pro, proti, zdrželi se přijato, dva pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh pět, kdo je pro, zkontrolujeme pětku. Končím hlasování. Přijato 18 ku 13. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zase zkontrolujeme, ne, není jasný výsledek. 6. Otvírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 ku 12. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, přijato 24 pro, proti, zdrželi se přijato 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet sedm není kompatibilní se správnou legislativní praxí. Takže od, e, recitály sedm pro, proti přijato, jedna pro. Zkontrolujeme jedna, otvírám hlasování. Uzavírám hlasování. 17 ke 14 přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka ústní pozměňovací návrh je někdo proti, nikoli, čili kdo je pro? Zkontrolujeme desítku. Končím hlasování. Je to 17 k 13 přijato, 11 pro, proti, zkontrolujeme 11. Otvírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 17 k 12. Pozměňovací návrh 12 pro. Totež můžeme prosím hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 12. Poslední elektronické hlasování zahajuji. Hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 ku 1. Jeden se zdržel hlasování. Bod 10 Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Pozměvací návrh, jste připraveni? Pozměvací návrh 2, pro, proti, zdrželi se přijato 60, pro, proti, zdrželi se přijato 3, pro. Zkontrolujeme trojku. Hlasování zahájeno, hlasování uzavřeno, přijato 19 ku 12, 4 pro, proti, zdrželi se přijato 5 pro Kontrolujeme pětku. Končím hlasování. 19 k 12. Přijato 6 pro. Zase to zkontroluji. Málo z vás vedlo ruku. Pozměňovací návrh 6. Hlasování skončilo přijato, 16 ku 14, 1 se zdržel. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, zkontrolujeme, pozměňovací návrh 11, hlasování zahájeno, ukončeno, přijato 19 12. Pozměňovací návrh 12 pro. Proti. Nikdo nezvedl ruku pro. Vy jste sám. Takže zkontrolujeme hlasování pozměňovacímu návrhu 12 velmi rychle. Uzavírám hlasování. Odmítnuto. 13 ku 18. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, 13 pro, proti. Vypadá to, že je to odmítnuto, ale zkontrolujeme pozměňovací návrh 13. Hlasování skončilo. Odmítnuto 17 k 14, pravda 62. Hlasujeme Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se. Odmítnuto 15 pro, proti, zdrželi se. Odmítnuto 16 pro. Zkontrolujeme 16. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 ku 15. Pat, 17 pro. Rychle zkontrolujeme 17. Zahojí hlasování. Končím hlasování. 17 15 přijato. 63 pro, proti, zdrželi se. Odmítnuto 18 pro, proti, zkontrolujeme 18. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 18 15 přijato. 19 pro. Zkontrolujeme 19. Otvírám hlasování. Končím hlasování. 17 ku 15 přijato, 20 pro. Zkontrolujeme 20. Je to všechno velice těsné. Končím hlasování 17 ku 15. Přijato 21 pro. Stejná situace zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 21. Otvírám hlasování. Končím hlasování 17 ku 15, přijato 22, stejná situace. Hlasujeme 20, o 22. Hlasování skončilo, 17 ku 15 přijato, 64 pro, proti zdrželi se odmítnuto 23 pro, zkontrolujeme 23, pravděpodobně totéž. Končím hlasování. 18 ku 15 přijato. Teď hlasujeme k pozměňovacímu návrhu 27. Zkontrolujeme, začíná, zahojí hlasování. Přijato 22 ku 13, 66 pro, proti, zdrželi se. Odmítnuto 28 pro, zkontrolujeme hlasování k Pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 k 12, 12 67 pro, proti zdrželi se odmítnuto 29. Zkontrolujeme 29, zahajuji hlasování. Končím hlasování 17 ku 16 přijato. 13, 30, promiňte, pro, Zkontrolujeme. Hlasování zahájeno, ukončeno, přijato. 20 ku 13, 31 pro. Zkontrolujeme. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato 17 ku 16, 32 pro. Totež. Přijato ale někdy se to trošičku liší. Nechci, abyste mě obvinovali, že preferuji Lamberta. Takže zahájili jsme hlasování ke 32. Konec hlasování, stejná většina. 33 pro, tež. Takže rychle zahájíme. Hlasování bylo zahájeno. Zahání, eh, hlasování skončilo. Přijato. Stejná většina. 6, 68 ne, nikoli. 69 pro, proti. Zdrželi se odmítnuto. 14 pro, 14. Totež zahajujeme hlasování. Končím hlasování odmítnuto 14 ku 15, vidíte? 70 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, 72 pro, Třicet čtyři pro, Zkontrolujeme 34, zahojí hlasování. Končím hlasování. 15 ku 15. Odmítnuto. Někdo to prospal. 72 pro, proti, odmítnuto. 35. 35. Lamberte. Zkontrolujeme 35. Hlasování skončilo, přijato 36 pro, proti, zdrželi se, přijato 37. Promiňte, zkontrolujeme 37. Vy jste koordinátor. Jak můžete říkat, že se to nebyl vy? 16 ku 14 přijato. Pak máme 3, 73 pro. Zkontrolujeme 73. Zahojí hlasování. přijato 16 ku 14 hlasům, takže o 40 se nehlasujeme, 41 pro, 41, prosím. Proti, zdrželi se přijato. 42 a 74, identické pro, proti, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato. 44 a 75, identické pro, přijato. 45 pro, přijato. 46 a 76 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato 48 pro, proti, zdrželi se přijato 49 pro, proti, přijato 50 pro, proti, zdrželi se přijato. Já to velmi ráda zkontroluji. Který, který pozměňovací návrh chcete zkontrolovat? Teď jsme u 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro. Zkontrolujeme 52, zahajují hlasování. Končím hlasování. 80 ku 13 přijato, 53 pro. Zkontrolujeme 53, zahajují hlasování. Zaví, končím hlasování. 18 13 je přijato. 54 pro. Zkontrolujeme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18 13 je 55 pro. Zkontrolujeme 55. Končím hlasování. 18 k 13, přijato 56. Stejná situace. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování přijato 18 k 13, 57 pro, proti zdrželi se přijato 58 pro. Padesát osm přijato, jeden proti, proti, jednička, padesát jednička schválená, padesát devět pro, proti přijato, Poslední elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď přejdeme k bodu 11 našeho pořadu jednání což je Joachim Celer, stanovisko. Šone. Poznací návrh 24 pro, proti, všichni jsou proti, odmítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 26 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 27 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, jedna pro, zkontrolujeme jedničku, otvírám hlasování, končím hlasování, odmítnuto, 14 k 18, jednička odmítnuta, dvojka, zkontrolujeme dvojku, pravděpodobně to bude stejná většina, Končím hlasování. Přijato 16 ku 15. Jeden člověk nehlasoval, nevíme kdo. 28 pro, proti, odmítnuto 3 pro, proti, zkontrolujeme trojku, otvírám hlasování. Všichni hlasovali. Přijato 17 ku 15. 29 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se odmítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 34. Zkontrolujeme. 34. Otvírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 17 ku 15. 35 pro. Zkontrolujeme. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 17 ku 15. 36. Pravděpodobně to tež. Zkontrolujeme Hlasování k 630. Končím hlasování. 16 ku 15 přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 30, 13, promiňte, pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, zkontrolujeme 38. Otvírám hlasování. Končím hlasování. 19 ku 13 je přijato. 39 pro. Proti. Zdrželi se odmítnuto 40 pro, proti, zdrželi se odmítnuto 41 pro, proti, zdrželi se odmítnuto 42 pro, proti, zdrželi se odmítnuto 43 pro, proti, zdrželi se odmítnuto 44 pro, proti, zdrželi se odmítnuto 45 nekompatibilní s, s správným legislativním postupem. Odůvodnění 14 pro, proti, odmítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 16, odmítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto 21 pro, Zkontrolujeme 21. Děkuji, Konstance. Už mě to nudí až k smrti. Končím hlasování 17 k 15 přijato. 22 pro, proti. Stejná situace zkontrolujeme. Končím hlasování. 17 ku 15 přijato, 23, stejná situace, odmítnuto. Hlasujeme eh, elektronicky, konečné hlasování. Končím hlasování. 29, 3 se zdrželi, přijato. Gratulujeme. Přecházíme k Oldřichu Vlasákovi. 12. bod. Compromise one, who's... Kompromis 1, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 4, kde pro? Ověříme pozměňovací návrh 4, kde pro? Končím hlasování. Zamítnuto 20 ku, 12 ku 20. Kompromis 2, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis 3, kde pro? Proti, přijato. 12, kde pro? Ověříme dvanáctku elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. 17 14 je přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. 16, kdo je pro, ověříme 16. Končím hlasování. Přijato. 19, kdo je pro, proti. 19. je pro? Ověříme 19. Končím. Hlasování zamítnuto. 20. je pro? Ověříme 20. Končím hlasování. Já otevírám hlasování. Končím hlasování. Tak je to zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 26. Kdo pro? Ověříme 26. Končím hlasování. Tam eh, zamítnu to 27 jde pro proti. Přijato 28. 30 bylo staženo, takže 28. Dobro, proti. Přijato 29. 29. Dvacet devět. Kdo je pro? Věříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Trátko 18. 31, to je pro. Ověříme 31. Zahajuji hlasování a hned ho končím. Přijato 17 k 14. Teď elektronické závěrečné hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 30 pro, někdo proti, gratuluji zpravodaji. A teď se dostáváme k bodu 13. Uh, uh, Zbývá nám hodina. Je tady jedno stanovisko a dvě zprávy. No. We, we most likely we might not make the, the, uh, the last point. I'm sorry. Asi nestihneme ten poslední bod. Omlouvám se, Elizabeth Schroeder. Ten poslední bod je váš. Vadilo by vám to odložit na příští schůzi, anebo e, souhlasíte s tím, že 20 minut na každou z těch zpráv? Máme hodinu a tři věci, které musíme probrat. Normálním způsobem to prostě není možné. A ten poslední bod je váš. Takže buď se dohodneme, že se na každou z těch věcí vyhradíme 20 minut maximum, anebo e, se vrátíme k vaší zprávě v listopadu. Pomožte mi, koordinátoři. Pokud vám to nebude vadit, tak to můžeme odložit. Já si myslím, že bychom to mohli odložit protože s jedním stínovým zpravodem už jsme eh, se sešli, pokud o ten pracovní dokument. Eh, ta výměna ještě nebyla zveřejněná, takže jestli by to pomohlo, tak to můžeme odložit. Ten eh, pracovní dokument už byl předložen, já už jsem to poslala těm, kteří o to měli zájem. Můžeme to tedy odložit a já navrhuji, aby ti eh, kolegové, kteří o to mají zájem, tak ať mi to pošlou písemně, ať se na mě obrátí a to asi bude nejlepší. To měla být první výměna názoru. ale Elizabeth vám nabízí, ať se s ní spojíte a pošlete jí svoji připomínky. Takže máme dva body a můžeme si vyhradit eh, půl hodiny na každou z těch zpráv. Nejprve zpráva paní Kardenbach, jak může Evropská unie přispět vytvoření čistého prostředí pro podniky. Máme tady dva stínové zpravodaje a buďte prosím co nejstročnější. Paní Kardenbach má slovo. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ich werde versuchen, mich... Eh, děkuji vám, já se pokusím být eh, stručná. Zde se konstatuje, že soudr, politika soudržnosti je velmi eh, účinným nástrojem pro vytváření pracovních míst. To si myslím, že je potřeba vždy skonstatovat v každé zprávě a že existují možnosti, a je potřeba dále toto rozvíjet v rámci politiky soudržnosti a zaměřit se na zaměstnanost eh, mladých. Já si myslím, že tady existují obrovské možnosti a to jsme chtěli v tomto stanovisku eh, zakotvit, že je potřeba zlepšit eh, konkurenceschopnost, především co se týče malých a středních podniků, že je třeba to podpořit. Protože v rámci malých a středních podniků se musíme Eh, snažit eh, o to, aby v rámci malých a středních eh, podniků byla vytvořena nová pracovní místa. A když bychom tohoto dosáhli, no tak už pomůžeme řešení otázky nezaměstnanosti. Potom je důležitá otázka výzkumu, tak aby se vytvořily, vytvořila nová pracovní místa. A také jsme hovořili a slyšeli například pan Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny, to podpořil a to, že se zakládají podniky právě tam, kde existuje důvěra ze strany podniků, protože jenom kde existuje takové vhodné vstřícné prostředí pro podniky, tak tam se tyto podniky vytvářejí. Takže proto my musíme takovéto prostředí vytvářet v rámci členských států. Musí tam existovat takovéto eh, podmínky, eh, tak eh, aby byly také zajištěny sociální podmínky v případě, že to podnikání nevyjde. Potom je třeba také najít eh, dobrou rovnováhu mezi sociálními požadavky a mezi podnikáním. Jedná se především o bezpečnostní otázky, bezpečnosti práce, otázky environmentální. Je potřeba toto podpořit a také rozvíjet podnikatelský duch. Je potřeba vytvořit takové prostředí pro podniky, aby se v takovémto prostředí cítili dobře. Musíme mít také eh, dobrá a jistá pracovní místa, dobře placená. Je potřeba, aby se nevykořišťovali eh, zaměstnanci, pracovníci eh, takovýchto podniků, protože takto si Evropu nepředstavujeme. Pro mě je také eh, důležité uvést konkrétní příklady. Existuje obrovská eh, řada osvědčených eh, postupů takovýchto příkladů. Já si myslím, že nemusíme vynalézt nic nového. Stačí, když převezmeme ty modely, které už se ukázaly jako prověřené a fungující. V rámci členských států a regionů bychom měli vyzvat právě ty, kteří mají tyto osvědčené postupy, aby se o ně podělili. A potom problém, o kterém vždy eh, slyšíme, když se jedná o malé a střední podniky, tak to je přístup k finančním prostředkům. Zde musíme najíst řešení a nabídky eh, pro to, aby vůbec ten podnik se mohl založit. A potom, pokud jde o další expanzi těchto podniků, tak aby neexistovala byrokratická zátěž a aby podniky měly přístup eh, k financím. A potom zcela obecně o tom hovoříme při každé diskuzi je to vždy těžištěm našich myšlenek a to, že potřebujeme snížit administrativní zátěž a e, musíme se tedy postarat o to, aby e, prostředky, e, které vynakládají daňoví poplatníci, tak aby byly dobře vynaloženy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Lambert? Já jsem nevěděl, že jsem stínovým zpravodajem já jsem chtěl říct pouze to, že kombinace obecného přístupu a přístup, příspěvek ze strukturálních fondů by mohl také využít přístupu k internetu ve venkovských oblastech. To dokonce i tam, kde nemají vysokorychlostní připojení. Teď například tady v parlamentu jedna akce, která se bude účastnit komisařka Krusa, která se týká navigačních a komunikačních satelitů. nejenom v městských oblastech. Takže to, co tady bylo řečeno, je velmi zajímavé, je určitě užitečné mít eh, ty nové metody. V rámci strukturálních fondů, jako jsou kupóny, které by měly pomoci podnikům zavádět inovace při využívání internetu. a dát jim nějaké záruky nebo půjčky. Také na využívání těch eh, inovativních finančních nástrojů. Tolik tedy z naší strany. Jinak eh, můžeme podpořit to zprávu, myslíme si, že naše společnosti jsou většinou menší, a pro zaměstnanost. To je důležité, protože většinu z nich vytváří, eh, pro většinu z nich vytvářejí malé a středně velké podniky. Také tady prostor pro specializaci. Před chvíli jsme mluvili o inteligentní specializaci. A myslím, že ty nové podniky často souvisí s těmi ekosystémy větších společností nebo různých vědeckých ústavů, které v dané oblasti jsou. Takže možná tady také eh, jde o souvislosti mezi existencí nově zakládaných podniků a univerzit. Nikos Chelos má slovo. Děkuji vám. Je pravda, že krize postihuje zejména malé podniky a proto jim musíme nabídnout eh, příležitost se přizpůsobit a oni jsou v tom flexibilnější než ty velké podniky. Pokud chceme z krize výjít, tak musíme se také postarat o to, aby nebyl podkopán evropský sociální model, aby pořád eh, byly tady slušné platy a slušné pracovní podmínky. Víme, že těch věcí, které mohou ovlivnit osud podniku, je celá řada, ale eh, spousta taky si musí naplánovat eh, sami. Možná, že teď vznikají nové modely založené na zesíťování, na spolupráci a na tom, že se snaží obecně snížit mzdové náklady různými inovativními způsoby. Takže já si myslím, že je tady prostor pro ty mikropodniky, které nechtějí eh, se financovat prostřednictvím půjček od bank. Potom jde o infrastrukturu, odbornou přípravu, jinak ty podniky životoschopné nebudou. A proto musíme podporovat způsoby mikrofinancování, což pořád není k dispozici ve všech členských státech, mikropůjčky, umožnění spolupráce mezi podniky, které by si vzájemně mohly půjčovat peníze. To všechno by mohlo být užitečné pro nově zakládané podniky. Nepotřebujeme nějaký obrovský objem kapitálu, ale kolikrát je potřeba relativně malá částka, aby něco nového mohlo vzniknout. A současný bankovní systém něco takového neumožňuje. Takže komise by také měla dbát na podporu velmi malých podniků. A potom jde také o sociální podnikání. Kolikrát nejde jenom o to, že se něco skutečně produkuje, ale že to má dobrý dopad na společnost a na životní prostředí. Takže i tyto podniky by měly mít přístup k eh, financování. V poslední době to bylo velmi obtížné pro sociální podniky nebo nevládní organizace v Řecku. získat přístup k eh, prostředkům z EU. Neměli bychom vytvářet příliš překážek pro sociální podniky při hledání financí, méně byrokracie, více transparentnosti. To bychom rozhodně měli podporovat. A potom dohlednout to, aby to financování vedlo k správným účelům. Děkuji. Vyhlásí se ještě někdo o slovo? Nechce komise k tomu vystoupit? A představte se tak, aby jsme věděli, kdo mluví. Jsem Redeko Petusi z DG Enterprise. Jenom velmi stručně, paní předsedkyně. Víme, že je potřeba to bez souladu s strategií 2020. Regionální politika je jeden z hlavních nástrojů, který by měl pohnout věci na, v regionech. Potom ještě k té specializaci bych chtěl říci, že je určitě dobré se zaměřit na ty nové zakladané podniky a také je dobré anticipovat strukturální proměny. Ty mají dopad na některé regiony víc, větší než na jiné. Ještě mohu oznámit, že příští rok komise bude pracovat na otázce restrukturalizací, aby ty změny hladči eh, lépe fungovaly v terénu. Děkuji, musíme se také domluvit na lhůtě pro pozměňovací návrhy. Já navrhuji 18. října v poledne, takže zase tento pátek. Chce někdo něco dodat? Paní zpravodajka. Im Prinzip nur herzlichen Dank. V principu vám eh, děkuji. Já jsem si zaznamenala tyto podněty a eh, samozřejmě, kdo chce předložit ty pozměňovací návrhy, tak učiní. Hezu. Yeah, okay. just, eh, sorry, I should come in earlier. Já jsem se měl přihlásit dřív. Myslím, že jsou tady dvě důležité věci. Všichni se shodnou na tom, že to jsou důležité věci, abychom překonali krizi, že musíme mít prostředí, které bude podnikům střícné, protože ty potom budou vytvářet pracovní místa a budou více investovat do své podnikání. A dvě věci neúplně fungují. Musíme mít nějaký způsob, jak eh, ty informace dostat k lidem, že tady něco takové k dispozici, prostřednictvím třeba zastoupení komise nebo kanceláří Evropského parlamentu nebo dalších vládních agentur. To je jedna klíčová věc. A druhá, peníze by měly být přístupnější než je tomu v současnosti. Také bychom měli motivovat lidi selhání, čímž chci říct, že to selhání by mělo být vždycky chápáno, nebo bankrot by měl být chápán jako odrazový mustek pro další podnikání, aby se lidé nebáli e, eh, neúspět, aby to tady bylo podobně jako v Americe, kde řada neúspěchů může vést nakonec k jednomu velkému úspěchu. Že tu mentalitu tady musíme v Evropě změnit. A další věc, to už tady také byla zmíněna, je eh, dostupnost eh, vysokorychlostního internetu v celé Evropě. Pokud se mají věci nabízet a prodávat na internetu, tak je potřeba, aby ten internet byl co nejrychlejší a my to musíme rozhodně podpořit. Děkuji vám. Já jsem Šonek říkala, jaká lhuta pro oznámení takže doufám, že budeš mít čas také poslat nějaké návrhy. Tím končím eh, projednání toto botu a můžeme přejít k bodu číslo 14, což je zpráva Dereka Vona a já mu tímto dávám slovo. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové už budou vědět, že na posledním zasedání jsme měli výměnu názoru k pracovnímu dokumentu, který jsem připravil. Jenom kolegy připomenu, kolegům připomenu důvod, proč eh, jsem tento, eh, tuto zprávu vypracoval, je, že Evropský parlament se velice silně podílí na vyzeletém finančním rámci a také na nařízení, které se týká příslušných politik. Takže uvidíme, jestli příslušná nařízení se budou využívat a jak v eh, členských státech a v regionech. Takže cílem té zprávy je sledovat, jaký, progres, jaký pokrok eh, byl již dosažen a také, jak to vypadá tedy s dohodami o partnerství a jak to vypadá s operačními programy. Řada kolegů tedy eh, přispěla, eh, dostal jsem spoustu reakcí, snažil jsem se je všechny zapracovat do té zprávy, kterou teď máte před sebou. Pokud jde o některé otázky, které jsou jaksi zastřešujícího charakteru, je eh, je to skutečně nástroj pro posílení ekonomické prosperity, budou tedy uplatněny určité změny v Například eh, zaměříme se více na výsledky, na provázanost eh, fondu, nové podmíněnosti a další věci. To je samozřejmé. Takže já jsem v té zprávě se snažil sloužit eh, určité závěry, počáteční závěry z toho průzkumu, který jsem provedl, že jsem tedy hovořil s regiony, s členskými státy, je zapotřebí říct, že členské státy eh, se nacházejí v, na úrovni eh, různých fází v těch přípravách. Nechci příliš generalizovat, ale řekl bych, že nové členské státy jsou pravděpodobně, pravděpodobně pokročily více než některé z těch starších a také menší, centralizovanější členské státy pokročily také daleko více eh, v tomto období. Důvodem pro tyto rozdíly jsou mimo jiné rozdíly v rozpočtech, snížení rozpočtů v těchto členských státech, pozdní začátek, ten přípravný proces v těch, u některých členských států, celá řada operačních programů nebo vůbec jejich počet, které mají být přijímány, eh, zapojenost místních regionálních eh, orgánů, ta je také různá, ta úroveň. V některých členských státech jsou regionální úřady zapojeny více, ne, v některých méně. Některé členské státy chtějí zapojit například i nevládní organizace, podniky a tak dále do tohoto procesu. A dalo by se říci, že když do diskusí zapojíte všechny tyto orgány a sektory, je tedy potenciál samozřejmě zdržení, protože ty, eh, no, při uzavírání partnerských dohod a vypracovávání provozních programů Samozřejmě tím, že zapojíme všechny tyto zainteresované strany, tak ty prostředky vynaložené na ty programy budou ještě efektivnější a zvýší ekonomickou prosperitu. Také v této zprávě uvádím, že řada členských států se snaží vyvést poučení z období 2007 až 2013 tím, že zjednodušuje své priority, že se snaží využít i jiného financování, například z EIP. Mnohé členské státy také vědí, že u minulých programů byly určité mezery mezi tím koncem jednoho programu, začátkem druhého, dalšího programu, takže teď se snaží ty mezery překlenout. Snaží se při, mít ty programy připravené co nejdříve. Jeden z dalších připomínek v tom, té zprávě je, že samozřejmě některé členské státy jsou dále, některé trošičku bojují. A já bych chtěl, aby i komise se pokusila zajistit, aby ty dohody o partnerství a operační programy, eh, aby pomohla komise tedy těm státům, které mají problémy. Pokud jde o ty partnerské dohody, většina již byla předložena, některé ještě nikoli. Pokud jde o operační programy, některé byly předloženy už v červnu nebo červenci. Komise ovšem ale čeká na ty zbývající. Nebudu tady nikoho jmenovat a nemenuji ve zprávě ze zcela zjevných důvodů. Rozhodl jsem se, že je nebudu jmenovat na závěr. Myslím si, že to je užitečná zpráva a už teď můžeme vyvodit určité závěry a určitá poučení eh, z toho, co tedy v členské státy, eh, které získaly při implementaci další fáze politiky Lamberte. Děkuji za EPP, promiňte. My jsme eh, toto téma probírali už minule a mně bylo jasné, že některé připomínky byly zohledněny, takže ta zpráva je teď velice vyvážená. Možná, možná bychom mohli eh, využít příležitosti a požádat do další informace. Eh, je tady ještě zástupce komise? Ano. Protože to je velice důležité. Jaký dojem eh, má komise z příprav těch dohod o partnerství a také z toho, jak ty inovativní metody financování se zohledňují nebo uplatňují. Možná, že by to bylo užitečné pro finalizování té zprávy. Jak říkám, je velice důležité. Já jsem například viděl, že v Nizozemsku v posledním období od roku 2007 tam byl téměř, to byl téměř ztracený rok. Dohodlo, dohodli jsme se jenom na jednom projektu, a to až v prosinci takže to je možná takový pozitivní faktor, protože teď je příležitost připravit se na ty nové programy tím, jak ty naše nařízení budou sformulována lépe. A máme slib tedy od rady, že budou postupovat podle kodexu eh, v té přípravě. Já si myslím, že pokud ten dojem je správný, a pokud eh, nebude, se nebudeme opožďovat v tom rozhodování, to znamená, budeme brát listopad jako za jakousi termín, tak, eh, tak možná ty mezery mezi těmi programy by nemusely být příliš veliké, ale já jsem optimistický, ale potřebuji informace od komise. Konkrétnější. Děkuji, Korn za zelené, Nikos Eskolos. taky. Um... Já si nejsem úplně eh, jistá, zdali název zprávy je opravdu správný, zdali musíme hovořit o této eh, spolupráci v, re, v rámci EU. Já si myslím, že se tady jedná o tu schopnost, eh, zdali tyto prostředky nebo tu možnost, tyto prostředky v Evropské unii opravdu jsou. Já se ptám, jestli to opravdu potřebujeme, zdali je to opravdu potřebné. Dobře, já si myslím, že je důležité, abychom to zrevidovali, kde se každý ten členský stát eh, nachází, ale tak, jak mi to bylo prezentováno, tak tomu úplně eh, nerozumím. Jsou tady některé věci, které mě trošku rozhořčily ohledně té eh, schopnosti o tomto hovořit. Eh, možná by bylo dobré, aby se tam ještě dodalo to, že máme problémy s tím, abychom vůbec hovořili o rozpočtu, abychom vůbec mohli předložit nějaké podmínky, se kterými bychom potom mohli operovat. A když tady hovoříme o té mm, připravenosti mm, Evropské unie, tak eh, já si myslím, že takovýto eh, způsob podávání zprávy si můžeme ušetřit. Dobře, eh, k rozpočtu bylo něco řečeno, že ten rozpočet úplně nenapomáhá k tomu, aby se překonali ty jednotlivé rozdíly. Ale já si myslím, že toto ohledně určitě souvisí s tím, eh, jakou ochotu mají členské státy s tím něco dělat. To je jedna věc. Potom eh, za druhé, dobře, je to všechno hezké, ano, zjednodušení. Já bych také ve svém životě chtěla mnohé zjednodušit a stejně tak členské státy. Ale co opravdu nutně potřebujeme? Ale jestli takováto výpověď je opravdu potřebná, tak eh, to si nejsem celá jistá. Strategie 2020. Tady eh, v této místnosti se to kritizovalo, to tady všechno vypadlo. Potom ta, ten vztah eh, s tou politikou soudržnosti, tak to je to tež. A já prostě úplně nechápu, jak je to tady podáno když tady hovoříme o různých eh, stupních připravenosti členské, členských států. Ano, to je důležité, ale já si myslím, že bychom měli zajít hlouběji do těch důvodů, proč tomu tak je a jakým způsobem bychom to měli vyřešit. To si myslím, že to je ten postup, který potřebujeme zde v tomto parlamentu, co potřebujeme v EU, ale i jiné věci, které se týkají té schopnosti v rámci administrativních struktur, na nich to také je, potřebujeme mnohé víc, ale týká se to také eh, strategie eh, zemí jako eh, Řecko, Portugalsko, prostě do jakého stavu se dostali a že možná úplně to nebylo vše užitečné, k čemu se přistoupilo a chtěla bych mít eh, dotaz na zpravodaje, co se týče operačních programů. Já si myslím, že tady nejde o to, zali budeme mít jeden, dva či sedmnáct programů, ale je důležité, jak, jak jsou kompatibilní a jak kvalitní tyto programy jsou. Uh, takže ta diskuze o těch eh, operačních programech by mohla být eh, pochopitelná z hlediska nějakého centrál, centralistického státu, ale z hlediska federálního státu, tak jako je Německo, tak to není úplně pochopitelná, proto to odmítáme. Takže já eh, mám takový názor na to, že nevím, jestli to je úplně užitečné, ale nechám se určitě ráda přesvědčit, když mi dáte nějaké dobré argumenty. Děkuji. Thank you, Oldřich Děkuji, Oldřich Vlasák. Děkuji za slovo. I já se domnívám, že se jedná o velmi důležitou zprávu, která nám může dodat mnoho informací pro eh, další postup a proto bych byl velmi rád, kdyby mohla případně komise eh, doplnit tuto zprávu o další informace eh, právě o stavu vyjednávání partnerských smluv, konkrétně například eh, využití prvku ITI, jak dalece je toto rozšířeno, jak dalece byl dodržen tzv. partnerský přístup, jestli opravdu toho jednání byly zúčastněny jak obce, tak jednotlivé kraje a jak dalece eh, jsme zapojili tzv. integrovaný přístup. To si myslím, že pro nás budou velmi důležitá fakta i pro další jednání. Děkuji. Thank you. Nikos Chrysohelos. you too also. Okay. Ε, Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ορισμένα στοιχεία από την Κομισιόν για να... Já si myslím, že potřebujeme od komise určité prvky, aby nám vysvětlila, abychom měli přesný obrázek o tom, jak připravené jsou členské státy a jednotlivé regiony. Tento obrázek ještě nemáme. Já bych potrhl určité věci v té zprávě, určité elementy, určité faktory. Tady ve výboru, ale obecně je naše pozice taková, že regiony musí přizpůsobit své programy regionálního rozvoje um, tomu, jaký je stav v jejich zemi. Um, a s tím je trochu problém, protože z tohoto procesu právě vyplývají ty odklady, takže mm, samozřejmě potřebují více času, aby zorganizovali konzultace, ale tak to je přece správné postupovat, když se hovoří o regionálním vývoji. Můžete hovořit o plánech, programech a zajistit, aby se určité regiony plně účastnili těchto diskusí. Tak to se postupuje, eh, postupuje správně při regionálním rozvoji nebo v regionálním rozvoji. Takže eh, si nemyslím, že ty konzultace je něco, čemu bychom se měli vyhýbat. Jestli ty já správně rozumím, tam se uvádí, že je lepší, když mají členské státy centrálnější, centralizovanější verzi těch programů a ne eh, vícero těch regionálních programů, protože takto vznikají situace, kdy se eh, ten, ty Eh, ten počet programů těžko zvládná, ale myslím si, že cílem toho všeho je, aby se regiony zapojily do, těch, eh, do toho plánování rozvoje, protože oni musí vědět, jaké jsou jejich priority, musí vkládat informace o své charakteristice do těch plánů. A pak teprve můžete vypracovat centralizovaný vnitrostátní, celostátní plán. Tak to by se mělo podle mého názoru postupovat. Takže o tom bychom měli hovořit a Ehm, a to by měla mít komise na paměti pro příští programové období. Je už dialog. Ehm, ehm, je důležité, aby ho měli i státy, tedy s tou federativní strukturou. Regionální ministerstva musí komunikovat s ministerstvy na celostátní úrovni není zájem na tom, aby měli své samostatné programy, aby eh, ta soudržnost platila i v tom regionálním rozvoji mezi jednotlivými regiony, že ty programy musí být lépe koordinovány. ale nemělo by to znamenat, že ehm, se ty, tyto země nebudou příliš pokračovat i u těchto zemí, které mají tu strukturu federativní. Zatím to takto, eh, pokud vím, ne, se neuplatňuje. Je tomu tak, že vlády velice často neprojednávají ty programy s regionálními mm, orgány eh, a s dalšími zainteresovanými stranami. Ty diskuse se často neuskuteční, ale měli, mělo by se to promítnout do naší eh, do našeho způsobu metodiky programování. Děkuji. Chtěla by komise reagovat na některé z těchto připomínek? Ano, prosím, máte slovo. Hello, good Děkuji, dobré odpoledne. Já jsem z DG Regio a um, mám na starosti tedy ty geografické eh, záležitosti a mm, velmi usilovně, o, intenzivně se účastním těchto, těchto jednání. Zaprvé pokud jde o tu zprávu, ano, skutečně v ní zaznívají všechny relevantní otázky. Ano, ten časový harmonogram těch programů je velice důležitý, vždycky byl, ale je důležitější ještě teď, ale jsou tady uh, určité mm, vážné podmínky pro zahájení toho programovacího období, je tady to nařízení, je zapotřebí schválit víceletý finanční plán, ale samozřejmě vždycky nejvíce záleží na spolupráci tedy regionu s centrem a na těch partnerských programech a operačních programech. E, současná situace je taková, řekla bych, že po většinu minulého roku většina členských států byla velice aktivní v dialogu s komici, i když tedy nařízení ještě nebylo zcela eh, dopracováno. Skutečně se chopili příležitosti a projednávali ty plány včas. Pokud jde o tu zprávu, co tam není eh, tak jasně, eh, tam nezaznívá ta otázka kvality programu, kvalita prioritizace, vynakladání využívání prostředků, jednoznačnost těch objektů, realističnost těch cílů. To jsou všechno otázky, eh, které, eh, s kterými má řada členských států problémy. To jsme zaznamovali, zaznamenali i v tom předchozím programovacím období prostě na konci toho procesu už nám nezbývalo jakoby sil. Takže my se teď snažíme nepracovat jenom na včasnosti, a aby tedy ten program se rozběhl co nejdříve, ale aby taky se dosáhlo té určité kvality toho obsahu těch programů. To znamená, abychom ty programy nezahovali včas, ale e, pouze včas, ale aby to byly také programy kvalitní protože to jsou programy, které budou platit příštích třeba deset let. Další z aspektů, který je velice Eh, které jsou zpěty s kvalitou, je, je ta, ta kondicionalita ex ante. Je to nová, nový prvek. Řada členských států nám zatím neposkytla tedy to své vlastní hodnocení, takže to ještě bude trvat možná dalších několik měsíců, než bude to nové nařízení přijato. Protože toto je eh, jeden z klíc hlavních kamenů tedy celé té politiky důvody, proč některé země a regiony pokročily více, jiné méně. To ta zpráva um, zachycuje dobře. Uh, eh, tušíte asi všichni, co jsou to za problémy. Eh, ta zpráva také uvádí, že by, členské, že by komise měla pomáhat více těm členským státům, které mají větší potřebu, nebo země, které potřebují více pomoci v překonávání současných problémů. My skutečně takto pracujeme s těmito členskými státy. Zorganizovali nekonečný počet eh, technických schůzek, seminářů, pozvali jsme experty například k navržení té strategie specializace. Eh, co bych ráda z zdůraznila, je to, že ten členský stát musí ten program tak říkající osvojit, vzít do za své, aby ten program byl úspěšný. Takže komise má určité hranice v tom, jak může pomoci, protože my to samozřejmě budeme přeskoumávat, ale ten, to vypracování musí provést samotný členský stát. Ty první dojmy, které máme, když sledujeme ty navrhované partnerské dohody a operační programy, viděli jsme jich jenom velice málo těchto programů, ale už teď vidíme, že obsahují, že je zapotřebí zapracovat ještě na těch konkrétních cílech, protože ty cíle nejsou dostatečně konkrétní. Chceme, eh, aby tam byly stanoveny realistické eh, cíle, ne příliš ambiciozní, ale ani ne málo ambiciozní. A já si myslím, že ten velký rámec už jsme dostali a ten je v souladu s tematickými cíly. Takže tím, tam se nepřeme s členskými státy, ale pokud jde o ty mm, samozřejmě praktické věci a podrobnosti, tam je zapotřebí ještě vykonat hodně práce. Pokud jde o finanční nástroje, k tomu se vrátíme, až uvidíme tedy ty podrobnosti těch operačních programů, protože ty partnerské dohody to jsou spíše povrchnějšího rázu, kdežto ty operační programy jsou praktičnější partnerství. Samozřejmě Význam partnerství je velký, je to jedna z našich priorit a já si myslím, že u některých členských států to, ta tradice toho partnerství není tak dobře zakořeněná jako v jiných členských státech. Kvalita toho partnerství z zřejmých důvodů bude mít veliký dopad na kvalitu tedy financování a vynakládání prostředků. Pokud tedy je dobrá spolupráce, ať už se zaměstnanci, zaměstnavateli, s obcemi, tak eh, ty programy eh, budou eh, se realizovat správně, bude tam dosaženo těch cílů. My samozřejmě spoleháme na dobré monitorování ve spolupráci s členskými státy. Nesmíme ovšem ztratit rok 2014. To je velká otázka. Víte, že CPR, tedy nařízení obecných ustanoveních, se jaksi to schvalování se opožďuje, doufali jsme, že to bude dříve. Pozitivní je, že členské státy aktivně využívají toho času, který jsme jim nabídli a mají, pro, probíhají dialogy, takže Pracuje na těch partnerských dohodách, další dostáváme tento týden, takže ten dialog pokračuje a bude pokračovat do té doby, než bude schválena eh, schválena ta, no, schváleno to nové nařízení, i kdyby to zasáhlo do roku 2014. My to vidíme i tady, ale i, jako, my to považujeme za úkol i pro sebe, ale i pro členské státy. Croatia, please, yes. Další otázky? Já mám ještě jednu otázku týkající se implementace kohezní politiky, zejména u velkých infrastrukturních projektů. Vím, že operační programy se pořád připravují, vyjednávají si ty partnerské dohody, všechno, jak jste to vysvětlila, ale některé z těch priorit jsou evidentní, například vodárenství, odpadové hospodářství a tak dále. a státy postupně připravují eh, žádosti o velké žádosti o financování velkých projektů. Mě by zajímalo, jestli komise je schopná to posoudit rychle, tak aby státy mohly začít co nejdříve provádět tyto projekty, třeba od 1. ledna 2014. těch velkých projektů je evidentní, že jsou prioritou v novém období. Přesto to jsou velké projekty, které pokrývají nějakou nalehovou potřebu, tak eh, nevyplývají z vaku a musí existovat nějaká patřa, musí vyplývat z toho pračního programu, z partnerské dohody, životní prostředí, vodárenství, všechno, co jste jmenovala, to všechno je předmětem podmíněnosti ex ante. A to všechno jsou věci, které tam musí existovat, aby se na to komise mohla podívat a říci, že to odpovídá strategickému rámci, pokud ten rámec tam bude, tak samozřejmě mohou být ty projekty schváleny co nejdříve, ale ten rámec musí být také předložený. Viktor Boštinár. Bez toho, abych eh, mluvil o partnerských dohodách, to už tady prostě několikrát, tak mám otázky k tomu, jak komise bude posuzovat některé klíčové věci, jako je například schopnost členských států vykonávat integrovaný přístup a multifondový přístup protože jde o inteligentní investice. O odlišení toho současného finančního období od toho následujícího. To jsou věci, které se rozvíjely v tom novém nařízení. Tam jde hlavně o ten multifondový přístup a o integrovaný přístup. Ptám se, jestli členské státy jsou na to připraveny praxe A mají řídící kapacity, aby to byly schopné provádět, protože si musí vyjasnit věci, jako je způsobilost a další věci. Takže je možné dnes říci, jestli tady jsou ty potřebné institucionální kapacity. Bez neustálého zlepšování v některých státech, jako jsou Rumunsko a Bulharsko, se jenom těžko dovedu představit, že by tyto eh, velmi náročné prvky mohly kdy být v praxi použity. Parlament ostatními eh, pracoval usiloval o tento přístup, ale teď se ukazuje, bude obtížné to všechno naplnit, eh, to už je málo času, minimálně v některých členských státech. Mohla byste nám teď říct si, jak jsou členské státy na to všechno připraveny, jako je například eh, Connecting Europe Facility. A jestli bude možné zabránit velkým ztrátám, protože pokud ty státy nebudou připravené, tak na, tom, na to doplatí. A má komise nějaký plán, jak zlepšit jejich schopnost provádět projekty v rámci Connecting Europe Facility? Já myslím, že to je trochu nad rámec toho, co nám eh, zástupkyně komise může eh, říci. Takže nám prosím řekněte, co k tomu víte a potom se vrátíme k naší zprávě. Já se pokusím těm multifondům. To vyvolalo velký zájem ve členských státech. Teď vidíme odhady, že asi 17 členských států chce tento multifondový přístup. Některé už to měly v roce 2006, takže pro ně to bude docela jednoduché, že vědí, co budou potřebovat, aby to všechno zvládli. Ale to už je pouze možnost, není to povinnost. Je evidentní, že ty členské státy sami zjistí, jestli jsou nebo nejsou schopni to dělat a někdo jim to nebude nutit. Tam, kde to budou chtít dělat, tak to samozřejmě přivítáme a podíváme se, jestli na to budou mít té kapacity. To k tomu se ale dostaneme až uprostřed příštího roku, až budeme prověřovat jejich řídící a kontrolní systémy. Jsou to tedy eh, věci, které jsou nabízeny jako možnosti, aby české státy mohly to plánování více integrovat. Ale měl byste to dělat jenom tam, kde to bude mít smysl. Ke Connecting Europe Facility vám toho moc neřekl, protože byste musel poprosit jiné naše oddělení. Děkuji a já teď přijám slovo zpět panu zpravodaji. Myslím, že ta diskuze byla velmi bohatá. Ehm, Kdo říká, že to není zajímavé téma? Taková obecná připomínka ke Steveově zprávě. Já jsem si nemyslel, že bude poskytnuta jedna odpověď na každou otázku. Já si myslím, že tohle je jedno z nejdůležitějších a nejzajímavějších témat. A samozřejmě vyžaduje spoustu času dát to nařízení dohromady a uvidíme, jak se bude realizovat, naplňovat a zda to bude platit i o budoucnu. Pár otázek o tom, zda ta zpráva e, uvádí, zda je to lepší v centralizovaných státech. To neříkám. A že doteď ty menší centralizované státy pokročily více. To je to, co uvádím. Uh, například v uzavírání těch partnerských programů a v operačních programech, ale také jsem tam uvedl, že, a to je také, jsem zohlednil připomínky, že pokud eh, členské státy konzultují s těmi regionálními eh, orgány, s mm, sektorem dobrovolníků a tak dále, tak ty programy jsou mnohem efektivnější a mají daleko větší dopad. Komise to potvrdila, řekla to také. Komise řekla, že potom ty, tedy všechny tyto sektory mají pocit, že skutečně je to jejich program a mohou samozřejmě ten projekt eh, realizovat. Já také chci, aby je, nechtěl jsem, aby eh, skutečně vytvářel nějakou ligovou tabulku fotbalovou a, a seřadil, kdo si vede tedy státy, které se vedou dobře a které hůř. Eh, to jsem, měl jsem sice to pokušení, ale neudělal jsem to. Spíše myslím je důležité, proč některé státy pokročily a proč některé tolik nepokročily. Takže to je ten důvod eh, pro tuto zprávu. Víme, co je, se postupu, kde se podnikuje správně, kde špatně, kde jsou problémy a i už z tohoto samotného důvodu je ta zpráva užitečná. Já samozřejmě v příštích několika dnech ještě vypracuji určité, mu zapracuji určité připomínky a do konce týdne bych některé body například trošičku ze, eh, zkonkretizoval. Takže máme 18. října jako termín pro předkladání pozměňovacích návrhů, také bych rada Mm, slyšela od generálního ředitele směr někdy ke konci eh, roku nebo začátkem příštího roku o tom, jak eh, probíhá implementace stávající finanční perspektivy a také od, od komise bych ráda slyšela, jak to vypadá a také to, co, tu, tu diskusi, kterou jsme dneska zahájili na téma té připravenosti eh, členských států, které už ty nové programy, nové projekty tedy zahajují. Takže Jenom to oznamuji, ale my se samozřejmě s generálním ředitelstvím spojíme. Takže tady bych ráda uzavřela toto téma na našem programu. To poslední bod jsme odložili na listopad. Příští schůzka se bude konat, eh, bude to eh, tři půl dny eh, v listopadu. Samozřejmě to nevylučuje svolat mimořádnou schůzku někdy začátkem listopadu pokud budou ukončena ta vyjednávání o nařízení. Takže, a my budeme mít k tomu co říci. Tím končím dnešní zasedání. Děkuji.